Diamo inizio. Shall we start? Můžeme začít. Benvenuti. Vítám vás tady, milí kolegové, milé kolegyně. A vítám ti z vás, kteří se vrátili do našeho výboru Agri. A vítám samozřejmě také všechny nové kolegy, eh, kteří se dostali do tohoto důležitého výboru. Jak víte, dnešní výbor eh, bude k dispozici také na eh, webových stránkách a to ve všech jazycích našeho výboru. Všech 23 jazyků. Bude tlumočení do všech 23 jazyků. Dnešní zasedání je, jak víte, eh, ustavující zasedání našeho výboru. To znamená, že naším úkolem je volba nového předsedy nebo předsedkyně a poté eh, budeme volit čtyři místo předsedy či místo předsedkyně. Teď je asi vhodné, abych připomenul, že v případě vícero kandidatur budeme hlasovat elektronicky, budeme volit kandidáta elektronicky a proto vás prosím, abyste svou hlasovací karty měli už připravenou pro případ, že by bylo nutné hlasovat elektronicky. Já si myslím, že nyní už opravdu můžeme přistoupit eh, k volbě místo předsedy, říká pan předsedající. Ne, předsedy. Já to říkám, protože bych rád zůstal na předsednickém křesle. Je třeba připomenout jazykový režim. Tento bod jsme stáhli z pořadu jednání a můžeme tedy opravdu přistoupit již k volbě nového předsedy. dovolíte mi, tak bych rád začal. Připomínám všem, že máme kandidaturu kolegy Sekerského. A v první řadě se musím pana kolegy zeptat, zda je ochoten ujmout se této funkce nebo kandidovat. Ano. Nyní mám dotaz na vás. Existují nějaké další kandidatury? Máte nějaké návrhy na eh, předsedu eh, tohoto výboru? Ne? V tom případě si myslím, že kolegu Sekerskyho můžeme zvolit eh, aklamací předsedu našeho výboru Agri. A nyní, milý kolego, tě zvu za předsednický stůl, aby se zaujmul mé místo, už nikoliv jako místo předseda, ale už předseda tohoto výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. A samozřejmě eh, za mě přeji hodně štěstí. Děkuji panu předsedajícímu de Castro za přeprovádění. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane de Castro. našemu dočasnému předsedovi. Ale zároveň bych rád poděkoval vám všem za jmenování, za volbu. Nemáme moc času, takže bez dalšího prodlení bych rád přistoupil k volbě místo předsedu. No, ještě jednou vás vítám na naší schůzi, která byla již oficiálně zahájena. A rovnou přejdeme k bodu 1. Asi jste obeznámeni s pravidly pro volbu, takže můžeme rovnou přistoupit k volbě místo předsedů. Co se týče místopředsedů, budeme vždy hlasovat zvlášť. Čili máme tady kandidáty na místo předsedy výboru. Pane předsedo, jakožto první místo předsedkyni navrhuji paní Juliu Moj. Děkuji mnohokrát. Pan De Castro by se rád ujal slova. Máte slovo. Presidente pro... Pane předsedo, já jménem socialistů navrhuji je na funkci prvního místo předsedy eh, pana kolegu Erika Andrie. Odes? Odes? No. Czy mamy Ještě nějací další kandidáti? Nevypadá to tak. Ptám se kandidátů, zdali s kandidaturou souhlasí. Paní moj, budete kandidovat na post první místo předsedkyně? Ano, děkuji. Pane Andrie?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 Navrhuji, abychom pokračovali elektronickým hlasováním. Máte všichni hlasovací lístky. Budeme hlasovat, hlasovat následovně. Budou volit členové a nebo náhradníci ze stejné politické skupiny. Budeme hlasovat podle abecedy Pokud tomu dobře rozumím, tak jsme připraveni. You, you have to read the list of substitutes. Mm-hmm. You have to, to read mm-hmm. Chcę, chcę Państwa poinformować, że za panią Kostinger będzie uczestniczył. Rád bych vás o tom informoval, že místo paní Köstingerové tady máme pana Lence, který bude volit Pan Kajnovský nahrazuje paní Ajusa při hlasování, pan Melo ehm, zastupuje paní Kanětu. Ah, ah yes. Eh, Je to všechno. Ano, a potom ještě jedno zastoupení tady máme a sice pro paní Aguileru zastupuje paní Garcia Perez při hlasování. Py, pytanie ze strony pana. Všechno jasné, prosím, prosím. Ich wollte nur sagen, dass Já jsem chtěl říct jenom, že za naši frakci se účastní hlasování pan Vysapson. OK. Eh, Mr. Hein? Zgadzamy się i pan... Bardzo proszę, pan komisarz. Prosím. Yes. Uh, chairman, uh, eh, Mr.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 Pro pana Andrého byste měli stisknout zelené tlačítko a pro paní Moj červené tlačítko. Ti, kteří se chtějí zdržet, mohou zmačknout bílé tlačítko. Je vám všechno jasné, jak se má postupovat při hlasování? Hlasujeme tedy a pořadí je opět abecední, to znamená zelená pro pana Andrieho červená pro paní moji. A potom bílé tlačítko pro toho, kdo se chce zdržet hlasování. Bylo všechno dostatečně vysvětleno, pak, když to je, můžeme přikročit rovnou k hlasování ke zvolení prvního místo předsedy ve výboru Agri. Prosím vás, abyste teď hlasovali. Uh, we've got a problem with the voting. Máme tady problém s hlasovacím zařízením. Ah, okay. Czy že se má problém, ještě... Je to ještě někdo jiný, který má problémy s hlasovacím zařízením? I będą jakieś problém. Pak, když ona nahlaste je, takže přikročíme k hlasování. Jsou-li nějaké problémy, nahlaste je, takže zahajuji volbu. je otvárte, hlasování trvá. Zahajuji hlasování. Hlasování probíhá. Máme jednu osobu navíc, která hlasuje. A sice z politické skupiny sociálních demokratů. Bylo by možné to opravit. Pro Państwa, musíme powtórzyć hlasování. Musíme zopakovat hlasování, dámy a pánové jak se zdá. Prosím tedy sociální demokraty, aby dbali na tento problém. Znovu zahajuji hlasování. Głosujemy. Głosujemy. Hlasujeme. Má někdo problémy s hlasováním? Zdá se, že tomu tak není. Ukončuji hlasování. Głosowanie jest zamknięte. Tak, wy, wybraliśmy. Pan Andrew otrzymał 27 głosów, pani Moj 8 głosów. Pan Andrew dostal 27 hlasů, pani Moj 8 hlasů, máme 5 zdržení se hlasů, takže tím pádem jsme zvolili prvního místo předsedu pana Andrew. Srdečně vám blahopřeji. Panu místo předsedo. Pane místo předsedo. Pani Moj, v takém razie zapraszam. Samozřejmě děkuji také paní Moj a rád bych poprosil pana předsedu, aby zaujal místo vedle mě. Same for the second vice. Ještě raz bardzo srdečně. Ještě jednou srdečně blahopřeji první místo předsedové ke zvolení. Vám děkuji, že jste volili a přikročíme k hlasování o volbě druhého místo předsedy. Žádám o předložení návrhu. Pane předsedo, navrhuji pana Vojčechovského, který už je pět let členem výboru, takže je mi potěšením ho navrhnout do eh, tohoto postu. Pan posel Janusz Wojciechowski se zgadza. Pan poslanec Janusz Wojciechowski souhlasí s touto kandidaturou. A... Głasza się pan poseł Des. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych vám sdělil, že za Petra Jára bude hlasovat paní Šlajerová. Bardzo dziękuję, panie pośle. Děkuji mnohokrát. Bereme to na vědomí a bude to zaznamenáno. Pan Vojčesovský, tedy první kandidát navržen, nikdo jiný nenavrhuje. Nikoho jiného v tom případě můžeme přistoupit k hlasování aklamací. Kdo je pro? Bardzo dziękuję Państwu. Děkuji mnohokrát a prosím pana místo předsedovi Čechovského, aby zaujal místo na pódiu. W takim razie możemy przystąpić. Czekamy pana, na pana Janusza Wojciechowskiego. Ještě raz gratulujeme. Ještě jednou srdečně blahopřeji ke zvolení. Děkuji za to, že jste hlasovali. A přikročíme k volbě třetího místo předsedu výboru Agri. Zahajuji hlasování kandidatury na místo třetího místo předsedy. Prosím. Vyhlašujeme kandidáta na volbu třetího místo předseda pan posel de Castro, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Jakožto třetího místopředsedu místopředsedkyní chtěl jmenovat eh, kolegyni Aguilera Garcia Clara jménem skupiny SAD. Děkuji. Kieruję pytanie do kandydatki. Či pan... Otázka na, kan, na adresu kandidátky. Souhlasíte se svou kandidaturou? Pan posel de Castro purtroppo la collega... Eh, pane předsedo, paní kolegyně tady bohužel dnes není, ale písemně sdělila, že je připravena přijmout funkci třetí místo předsedkyně. Procedura dopušťa takovou formule? Eh, je to možné. Podle našich předpisů máme tady nějakou jinou kandidaturu, nevidím nikoho, v tom případě můžeme přistoupit k hlasování. Máme tady jednu kandidátku, pan Poslagli, prosím. Já za EFDD navrhuji pana Zulo na pozici třetího místo předsedy. Pan e, Zulo poseł Zelo jest Basozulo je řádným členem, takže může být kandidátem na třetího místo předsedu, takže se chci zeptat, zda je ochoten kandidovat pan Basozulo. Pan Basozulo se zgadza kandidovat. Yes, uh, I agree. Tak. Ano. Máme zgodę, v związku z tym... Tak jsme dospěli ke shodě, to znamená, že budeme opět hlasovat elektronicky. Budeme to udělat, dělat v abecedním pořádku. Aguilera. E- Paní poslankyně Aguilera. E, když chcete jí, hlasujte zeleň, slačte zelené tlačítko a ne, na druhého kandidátka můžete kandidáta stiskněte tlačítko červené. Můžeme přikročit k volbám, jak už jsem řekl, máme tady dva kandidáty, ještě jedno opakuji, máme kandidátku paní Aguileru, hlasujete-li pro ní, stiskněte zelené tlačítko a pana Zora eh, červené tlačítko. Zahoj hlasování. Oui, fermé, close, close, close rozumím, že mohu přistoupit do zamknięcia a hlasování. ma... Mohu tedy ukončit hlasování, ukončuji hlasování. Hlasování ukončeno. Pan, e, pan, e, pani poseł Agnieszka. Paní poslankyně Aguilera obdržela 24 hlasů, pan poslanec Zolo 11. V tom případě jsme zvolili za třetí místo předsedkyně paní Aguileru. Není tady, takže ji nemůžeme poprosit, aby přišla za předsednický stůl, ale vítáme ji a blahopřejeme ke zvolení tedy. A teď budeme volit čtvrtého místo předsedu výboru Agri zahajuji prohlašování, vyhlašování kandidátů na místo čtvrtého místo předsedy. Pan poslanec de Castro, prosím. Sí, prezidente. Des... Ano, pane předsedo. Já bych rád jménem SAD oznámil eh, kandidaturu kolegyně Dančily Vasiliky. Pani posob Dančila się zgadza, pani poseł Byla poseł. Pani poslankyně eh, je za, přijme tuto kandidaturu? Ano. Paní poslankyně souhlasí, máme tady nějakou jinou kandidaturu ještě? Pane předsedo, já nevím, jestli je možné navrhovat stejnou osobu na dvě různé pozice. Sekretariát ale přikivuje, takže já navrhuji paní Juliu Moj jakožto čtvrtou místo předsedkyni tohoto výboru. Ano, možné to je, sekretariát to potvrzuje. V tom případě eh, položím tuto otázku, zda dotyčný souhlasí, či dotyčná z kandidatoru. ano, je tomu tak. To znamená, máme tady dvě kandidátky. A v tomto případě obou kandidátek, což je milé, že tu máme dvě dámy. Na kandidáce budeme opět hlasovat podle abecedního pořadí. Chceme-li hlasovat pro paní poslankyně Dačí, tlačíme zelené tlačítko, paní moje červené tlačítko. Či všechno je jasné? Všechno je jasné, v tom případě zahajuje hlasování. Hlasování otevřeno. Hlasování trvá. Hlasování ještě trvá. Ukončuji, nebyly problémy s hlasováním. Ukončuji tedy hlasování.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 składu. Dámy a pánové, nyní jsme tady zvolili předsednictvo zemědělského výboru. Už nemáme eh, příliš mnoho času, protože další výbor už čeká před dveřmi, to znamená dostáváme se k bodu 3 našeho programu. Jedná se o harmonogram našich zasedání pro tento rok 2014. Máte odpovídající podklady pro návrhy termínů zasedání, nemáte-li námitky, budete ty, bude platit eh, tento seznam jako přijatý, nevidím tady žádné námitky, tím jsme schválili pořadí a data našich schůzí pro výbor Agri na rok 2014. Bod 4 našeho programu byl škrtnut. Dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že 23. července Tady v Bruselu se koná příští zasedání našeho výboru Agri. Ještě jednou srdečně blahopřeji všem, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu a také vám blahopřeji k tomu, že jste se rozhodli pracovat v tomto navýsost významném výboru. Vidím, že se hlásí pan Kužňov, prosím. na Pane předsedo, Chtěl bych nejprve poblahopřát vám ke zvolení za předsedu výboru AGRI v Evropském parlamentu. A dovolíte-li mi, Rád bych tady hovořil o jednom vážném problému, kterým trpí zemědělci v Evropě, zejména polští zemědělci. Jedná se o sankce za překračování kvót mléka v roce 2013 a začátku roku 2014. Vím, že oslovuji tento problém poměrně pozdě, ale protože se jedná o první zasedání našeho výboru, rád bych poprosil, aby nově zvolené předsednictvo se ujalo tohoto problému, protože 56 tisíc polských zemědělců trpí tímto problém. Jedná se o 2 miliony zlotých, to znamená hodně peněz je ve hře. Jsem si vědom toho, že kvóty na mléko v Evropské unie podléhají určitým pravidlům a že sankce za nadprodukci k tomu patří, ale my všichni víme, že v roce 2015-2016 mají být kvóny odstraněny. To je první, co si musíme uvědomit. A druhá věc je, že jsme konfrontováni se situací, že v celé Evropské unii kvóty 2013 nebyly přeneseny na rok 2014 a proto mám pocit, že potrestání zemědělců v Evropské unii nemá velký smysl. Proto bych skutečně požádal o to, aby se náš výbor Agri za obíral touto situace, učinil všechno, co je v jeho moci, aby se zabránilo těmto sankcím a bylo by dobré, kdyby se to mohlo dostat na program jednání našich příštích schůzí, co možná nejdříve. Prosím předsednictvo, aby se zaobíralo tímto problémem. Děkuji. Děkuji. Dnes nemáme žádné obsahové body na programu, ale jedná se o zjevně velice důležitý problém, proto navrhuji, abychom se k němu vrátili na příštím zasedání našeho výboru. Samozřejmě bychom mohli také dát požadavek na komisi. Paní Heranz Garcia se hlásí o slovo. Pane předsedo, já jsem chtěla předsednictvu předložit jednu věc. Nedávno došlo ke kritice ze strany účetního dvora, týkající se eh, fondů na podporu pěstování vína, kultivaci vína. Prosím pěkně, mm, pozvěte Evropskou komisi, co možná nejdříve bude-li možné eh, na naše příští zasedání, protože je to záležitost, která se nás týká. Vidím, že pan první místo předseda pokyvuje, abych chtěla, abychom se od Evropské komise dozvěděli, co znamená tato kritika účetního dvora a jak můžeme pomoci k tomu, aby pěstování pěstování vína neutrpělo žádné škody na základě tohoto výroku účetního dvora. Děkuji mnohokrát. Bardzo děkuji, proszę. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, za to, že jste se zmínila o tomto tématu. Eh, máte-li další naléhavá témata, prosím, eh, Nahlaste je, teď se hlásila paní, můj sekretariat si to všechno poznamenává. Uh, yes, um, I would like... Já bych ráda doplnila jednu věc. Že dnes vy ubíjíte demokracii. Dziękuję pani za zabranie głosu. Eh, i wyraż... Děkuji vám za váš názor. To je vždycky důležité. Pan Feligen. Pan poseł Feligen, pan proszę. Między nią. Sorry. Uh, hello. Um, I understand... Já vím, že nebudete řešit nějaké konkrétní otázky dnes, ale je tady jedna eh, záležitost, která je naléhavá v mé zemi a souvisí to s obchodováním s dobytkem. My údajně žijeme eh, v jednotném trhu, ale v Irské republice máme takovou situaci, kdy můžeme dobytek posílat sice do Itálie, ale nemůžeme ho posílat o 10 kilometrů dál do Spojeného království, do Severního Irska. S tím se musí něco udělat a musí se s tím něco udělat naléhavě, protože Evropská unie má celou uh, řadu chyb, ale je tady jedna výhoda volného obchodu, ale tam, kde žiju, to neplatí. My máme kartely, zločince, které brání lidem v obchodu a mě by zajímalo, co s tím bude Evropská unie dělat. Uh, Stačí, že máme tolik předpisů a nařízení, ale nemůžeme obchodovat. Máme tady hodně nevýhod a oproti tomu žádné výhody. Co se s tím dá dělat? Nie możemy prowadzić dyskusji merytorycznej, bo nie ma czasu, powinni zakończyć. Bohužel nemůžeme tady o tom diskutovat, musíme už ukončit naše zasedání. Obsahově tady skutečně nemůžeme diskutovat, nemáme o tom čase. Já se strašně omlouvám, že jsem ještě nedal hlas paní McGuinness. Kdybyste byla tak laskavá, hovořila stručně. Those that are first shall Ti, kteří jsou první, budou poslední a ti poslední budou nakonec první. Gratuluji, pane předsedo, ale já mám jednu poznámku. Je tady celá řada závažných témat a navrhuji příště, abychom si v prvé řadě řekli, jaké jsou největší problémy našich členů. Eh, hovězí dobytek, kvóta, mléčná, eh, účet dvůr. A dále bychom si měli říct, jaké jsou nejzávažnější problémy, kterým čelí farmáři napříč Evropskou unii. Blahopřeji k vašemu předsednictví. Ještě jedna, ještě jedno slovo? Děkuji, pane předsedo. Právě jsem chtěl poukázat na to, abychom diskusi eh, zakončili, ale paní Moj bych rád řekl k tomu, co řekl, že dnes demokracie neprohrála, eh, nýbrž vyhrála, vždyť jsme hlasovali demokraticky. Zavažujem zgošení. Děkuji mnohokrát a teď ještě Vše bylo, vše bylo naplánováno předem, takže to není demokracie. Pan Ferond? Ano, pane předsedo, já jsem překvapen, že jste nepředstavil váš program při vašem zvolení. Tady se nejedná o jednotný trh. My jsme se zdržovali při vaší volbě, ale jsme tady přítomni, abychom hájili francouzské zemědělství. Na pewno będziemy mieli wiele, wiele czasu w tej kadencji na wymianę poglądów i... Zcela jistě budeme ve stávajícím legislativním období mít celou řadu možností a příležitostí hovořit o všech těchto tématech. Eh, o dalších i obsahových bodech budeme hovořit na příštím zasedání. Dnes tady zazněla celá řada důležitých bodů eh, problémy evropských zemědělců. Důležité je, že tady byly zmíněny a v rámci našich příštích zasedání se tím budeme hlouběji zaobírat. Sekretariát se chopí této záležitosti, ale samozřejmě také zástupce příslušných generálních ředitelství. Děkuji ještě jednou za to, že jste mě zvolili, děkuji za vaše přítomnost, za diskusy a ukončuji naše zasedání. 23. července se opět sejdeme. Děkuji.